colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, eh, navrhuji, abychom pokračovali. Teď je čas na hlasování. Takže já vás poprosím, abyste se utišili. And let me thank the chairpersons for... Poděkuji eh, tady předsednictvu, tedy paní předsedkyni, že se ke mně taky připojila. Myslím, že to je na poprvé. Takže začneme eh, bodem 16. Jsou to přechodná úprava. Prosím. Není slyšet. deciding on Čili rozhodnutí o jednání tedy pro dosažení dohody ve druhém čtení. Jak víte, eh, předchozí zpravodaj se rozhodl Eh, opustit toto téma, takže já jsem novým zpravodajem a navrhuji, abychom rozhodli, že vstoupíme v jednání. Legislativní rezoluce bude základem pro mandát vyjednávacího týmu a vyjednávací tým se bude skládat z předsedy a zpravodaje, stínových pravodajů, Zalevský, Harif, Rinaldi, Schlitter, Sterdy a Scholz. Takže o tom budeme hlasovat. Hlasovat budeme elektronicky a zahajuji hlasování. jeden za EPP navíc. OK. The vote is closed. Dobrá, končím hlasování. 27 pro, 1 proti, takže návrh byl přijat. Nyní bod 16a tak jak bylo ohlášeno dnes ráno. Bude, je to posunuté, je to přechodná úprava e, pro dvoustrané dohody e, e, oblasti technologií bylo dosaženo kompromisní dohody s radou díky skvělé práci našeho Eh, zpravodaje a stínových zpravodajů a díky také maďarskému předsednictví Rady EU a samozřejmě Evropské komisi. Takže než přistoupíme k hlasování, nevím, jestli někdo si přeje komentovat to to závěrečné kompromisní řešení. Eh, zpravodaj, chce k tomu něco říci? Any comment on the agreement? Chcete někdo komentovat eh, tu dohodu nikoliv? Dobrá, takže můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh 52, což je konsolidovaný kompromisní návrh na základě trialogu. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Kompromisní návrh byl přijatý 23 hlasy pro, 5 proti. A nyní budeme hlasovat eh, v závěrečném hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Stejný výsledek 23 pro, 5 proti. A nyní návrh usnesení Hlasujeme teď. And the vote is closed. Končím hlasování. Stejný výsledek 23 pro, 5 proti. Takže návrh byl přijat. A nyní bod 16b. Návrh rozhodnutí rady e, a parlamentu eh, na podporu vývozních úvěrů. Tam je pravodajem Janik Žado. Bylo dosaženo kompromisu s radou. Díky zpravodaji a díky stínovým zpravodajům, především Kaspary Sustas z Radio Rinaldi. Mají zpravodajové nějaké připomínky k tomu tomuto závěrečnému kompromisnímu návrhu? Dobrá, není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 24. To je konsolidovaný kompromisní návrh na základě trialogu. Otvírám hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 1 proti. E, a závěrečné hlasování hlasujeme teď. Končím hlasování. 27 pro. Takže eh, eh, návrh rezoluce hlasujeme. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti. Blahopřejeme zpravodaji. Bod 17. ze sálu, jsme trochu ztraceni. Eh, je tu trošku smatek. Eh, předseda, ne, to je přirozené pořadí, tak jak jsme se ráno dohodli. Takže já to musím seřadit. Takže teď jsme u bodu 7, zrušení některých zastaralých aktů rady. Tady jsem já s pravodajem. Takže nyní eh, tady jsou pozměňovací návrhy, kromě mých vlastních, takže můžeme, ano, můžeme hlasovat o všech mých pozměňovacích návrzích, návrzích zpravodaje a blok, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, A závěrečné hlasování hlasujeme teď elektronicky. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti. A návrh rezoluce hlasujeme teď. And vote is closed. Končím hlasování. Výsledek je 27 pro, jeden se zdržel. Netřeba blahopřát zpravodaji. Bod 18. Zrušení nařízení číslo 429 z roku 73 a nařízení e, číslo 215 z roku 2000. Tady došlo k dobré spolupráci mezi parlamentem a radou a e, komise také do toho přispěla velice pozitivním způsobem, což umožnilo dospět ke schodě takže já navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích. S jednou výjimkou, tedy čísla 7 a potom 2. bod, bod 3 preambule zatím bude mimo. Hlasujeme o všech pozměňovacích návrzích, výjima pozměňovacích návrhů k bodu 3 preambule, což jsou pozměňovací návrhy 2 a 7. Kde pro ten zbytek, kde proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat a tím pádem návrh číslo 2 padá. No, o návrhu komise hlasujeme teď. Končím hlasování. 26 pro, 1 proti. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti. A nyní přistoupíme k bodu 19. To je změna nařízení číslo 428 z roku 2009, který zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Tady nejsou pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o návrhu eh, komise. A končím hlasování. Takže 25 pro, dva se zdrželi, jeden proti. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme. Za socialisty jeden je navíc. Už ne. Končím hlasování a výsledek je 25 pro, jeden proti, dva se zdrželi. 20. Máme před sebou 10 stránek pozměňovacích návrhů. Jedná se o návrh zprávy o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020. Naším zpravodajem je Daniel Kaspery. Tak teď eh, hlasujme. Začneme s kompromisem 23. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se Přijel Přijato. Jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon? Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo dvě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byla to zamítnuta. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak dobré, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo přijato. Takže číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jak hlasovalo FB? Kdo je proti? Takže přijato. Dobře, tak ověříme osmičku. Zahajuji hlasování o osmičce. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá, ověříme devítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu Zamítnuto. Pozměnací návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Je to k eh, úvodnímu ustanovení M. Jste někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou námitky. Tak kde máme ten ústní pozměňovací návrh? Takže znáte ho. Tak budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromisní pozměňovací číslo 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato pozměňovací návrh 17, ten je stažen. 18 padá. A kompromisní pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 23 říká pan předseda. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon, zamítnuto. 27. Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijata. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Dobrá, tak prověříme. Ověřuji 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuta. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 34 a 35 jsou dohromady, protože jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Schválno. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželo? Zamítnuto. Pozměňovací ústní návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Aha. Zapomněl jsem se zeptal, jestli, zeptat, jestli máte námitky předložení ústního pozměňovacího návrhu. Takže já bych se talk, äh, äh, mezi, tím ústním pozměňovacím návrhem, tak jak je vytěštěný, bych měl ještě návrh na malou změnu, která je odsouhlasena se socialistickou frakcí, takže bych hlasoval bez slova legally o tom, za, tedy za, z zákonného hlediska, o tom ústním pozměňovacím návrhu legally. Takže bez slova legally. Dobrá. Takže ve změněném znění ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh Kompromisní číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. Dobrá. Tak 44. Zavím hlasování. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Kompromis číslo 6, kde bylo, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Zavím hlasování. 49. Kdo je pro? 49. Kdo je? Ne? Ten nepadá, protože 48 nebyla přijata. Takže 48 nebyla přijata. Takže teď se dostáváme k 49. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. 50, teď se opravuje pan předseda. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Kompromis číslo 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Padesát devítka, šedesátka dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřme to, dobrá. 59 a 60 za vyhlasování. Končím hlasování. A opravdu to bylo zamítnuto. 61 až 62 a 63. O těch se bude hlasovat dohromady. Ale rozděleně. Takže první část pozměňovacího návrhu číslo 61, 2 a 3. První část, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kde je pro? Kdo je proti? Přijato. 68, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65. 5 a 6 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Jak se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 11. rozdělen do tří částí. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Jak se zdržel přijato? Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Jak se zdržel přijato? Třetí část. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Přijato. A nyní stojí jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 97. Kdo je, pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to ověříme. Hlasujeme o 102. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Jak je to možné? Prosím, zvedejte ruce pořádně vysoko. 103, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 106, kde je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 108, dílčí hlasování, ne, pardon, omlouvá se předseda. 100. 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Odstavec 17, dílčí hlasování. První hlasování, vypuštění Focusing on. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, vypuštění slov before making any commitment. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 109 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 110, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 12. Kde pro? proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 113. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 114, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto návrh 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jist. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 115. Zahajuji hlasování. 115. Navrhovatel Čaluka Susta. Končím hlasování. A je to jasné. Asi jsem neviděl dobře. Kompromisní návrh 13a. Kdo je pro? 13a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 13b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 14a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 14b. Pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 15. Dílčí hlasování. Budou tu tři části. První část, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Druhá část, slovo sam, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A třetí část, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Nevím, co bylo cílem tady toho dílčího hlasování, ale budiš. Na straně 14 kompromisní návrh 16 je další. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 148. Kdo je pro? Proti? Tedy, Zdrželi se, návrh byl přijat. 140. 9, 149. O, bylo tady se zap... bylo vynechané, dobře, bylo tady příliš mnoho změn. Takže 148 Eh, předkladatelů Marielle de Sanchez a Nicolo Rinaldi. Kde má někdo námitky proti hlasování o tomto dalším doplňku a dalším pozměňovacím návrhu? To se eh, týká Afriky a Latinské Ameriky. Má někdo nějaké námitky? Dobře. Tak hlasujeme znovu o tom pozměňovacím návrhu 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 149, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 3, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Amendment number. Pozměňovací návrh 150, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 151, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152, kde je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 153, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 17, kde je pro, proti, zdrželi se, Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 158. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 160 budeme kontrolovat hlasování elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 161, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 162 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto to budeme hlasovat elektronicky o návrhu 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Návrh 163, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 164, kde pro, proti, držel se zamítnuto. 165, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 166, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 167, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zkontrolovat. Dobře, zkontrolujeme návrh 167. Zahajuji hlasování. The vote is closed. A končím hlasování. Jo, dobrá, 27 pro. Nezvedáte do struce. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 176, kde je pro, proti, slyšeli se, návrh byl přijat. 177, kde je pro, proti, slyšeli se, návrh byl přijat. Na kompromisní návrh 19, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 179, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto to 80, kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, kontrolujeme. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 180, hlasujeme teď. Končím hlasování. Za, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 20. kde je pro? proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis Amendment 20. Amendment 20. Pozměňovací kompromisní návrh 20, zahajuji hlasování. A kon. Čím hlasování. A je to přijato. 187, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 20a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 20a musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 190. Ve, budeme hlasovat ve dvou, o dvou částech. Aha, takže návrh byl stažen. Takže se posuneme k pozměňovacímu návrhu 195. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní zde máme ústní pozměňovací návrh číslo 4. Máte nějaké připomínky nebo námitky? Nejsou žádné. Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu 4.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 zdrželi se, přijat. 197, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 21. A, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. Zkom- zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 21a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl zamítnut. Ne, omlouvám se, říká předseda. Byl schválen. 16 bylo pro, 12 proti, takže byl přijat. A a nyní pozměňovací návrh 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Za schválen. Pozměňovací návrh 214. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh od výboru DV. So, amendment. Takže pozměňovací návrh DV2, kdo je pro? DV2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout DV3, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 9.5. kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ne. Otázka už byla vyřešena. Tak teď 9.7. kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, DV 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, DV12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, DV18, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, ITRE, pozměňovací návrhy, nyní z výboru ITRE, a teď konkrétně tedy ITRE 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. ITRE 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak ten byl přijat. A na končí, tím končné ještě ITRE 20. Hlasování po částech, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta a část zkontrolujeme tedy hlasování o část 1 návrhu ITRE 20. Kdo zahajuji hlasování? Ukončuji hlasování. Takže byl schválen. Já už jsem unaven, říká předseda. Takže Měl jsem krátkou přestávku. Takže teď budeme hlasovat o části 2. Část 2 pozměňovacího návrhu ITRE 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Nyní návrhy IMKO. IMKO 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. IMKO 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. IMKO 8. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut, IMKO 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut, IMKO 10, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Zkontrolujeme IMKO 10. Budeme elektronicky hlasovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu IMKO 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. A konečně IMKO 16. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. A teď konečné hlasování o celém návrhu zprávy, tak jak byla pozměněna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zpráva byla přijata 23 hlasy proti čtyřem, kteří byli proti. Takže můžeme poblahopřát zpravodaji a všem ostatním, kteří přispěli k této velice důležité práci na této zprávě. Now 21. File, please, we have not yet... Já vás poprosím, opravdu jsme ještě neskončili. Takže potichonku. A nyní bod číslo 21. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Spravodajem je Bela Gottfelder a budeme hlasovat eh, o návrhu doporučení jako celku. Jedná se v rámci eh, proces, eh, jedná se o postup souhlasu, takže nehlasujeme o pozměňovacích návrzích závěr hlasování. Končím hlasování. tři pro, tři se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodaji. A dále eh, bod 22. Jedná se opět o postup souhlasu a, rozšíř, sice ve věci rozšíření působnosti dohody s eh, švýcarskou obchodu se zemědělskými produkty na Lichtensteinsko. Zahajuji hlasování o konečném návrhu. Končím hlasování. Tentýž výsledek 23 pro, Dva se zdrželi. Naším zpravodajem byl znovu byla Quatelder. Takže mu přeji. Bod 23. Jedná se o návrh stanoviska pro AFET k doporušení Radě a komisi k nové dohodě EU-Rusko. Jedná se opět o stanovisko pro odpovědný výbor, kterým je AFED, příslušný výbor, pardon. Naší navrhovatelkou je Ineze Weidere. Máme spoustu pozměňovacích návrhů opět. A začneme kompromisem číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme pětku. Kdo je pro, říká vám předseda. Closed. Closed. Clearly adopted. Tak to bylo zřejmě přijato. To jsem to předtím špatně odhadnul. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti?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 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme číslo 3. Eh, kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato.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 Dobrá, ověříme 29, eh, říká vám předseda. 29, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. 30, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Přijata. Došlo k ústnímu pozdělacímu návrhu potom tady u odstavce 5. Máte proti němu někdo nějaký, nějaké námitky? Tak budeme hlasovat o ústním pozdělacím návrhu Roberta Steřiho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 44, pardon, 3 ve třech částech. První část 43, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá. Ověříme 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. se omlouvám, šlo, se. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? To 58, kdo je pro? to 59, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? to. Závěrečné hlasování. Aha. Končím hlasování. tři pro, pět se zdrželo a já blahopřeji paní Bajdere. Uh, file number 24. A nyní bod 24. Eh, je to stanovisko ITRE, účinná strategie v oblasti surovin pro Evropu. Naším zpravodajem je Bernd Lange z SND. Kompromisní návrh jedna kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 3, kde je pro? Proti? Zdrželo se přijat. Návrh 4, kde je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Takže zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo 4, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. No, já jsem říkal, že jsem ukončil hlasování a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Návrh 5, kde je pro, proti, zdržel se. Návrh byl zamítnut. Návrh 6, kde je pro, proti, zdrželi se. To nemusíme asi kontrolovat. Číslo 6, dobrá, kontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 6. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 7 to je pro, proti. Promiňte, omlouvá se předseda, tady bude dílčí hlasování, jsou to dvě části. Část číslo jedna, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl zamítnut. Druhá část padá. Návrh 8, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 9, kde je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 2, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 17 eh, ve dvou částech. Část 1, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 2, kde je pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme elektronicky. Druhá část pozměňovacího návrhu 7 hlasujeme teď. Končím hlasování. Dobře, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 18, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 24 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 28, kde je pro. 28, kde je pro. Proti. zdržel se zamítnuto. 29, kde je pro. Proti. zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 4, kde je pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 4 budeme kontrolovat hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to zamítnuto. Kompromisní návrh 5. 5. Ano, omlouvá se předseda. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kontrolujeme elektronicky. Kompromisní návrh 5, kde je pro, eh, tedy hlasujeme elektronicky. Kompromisní návrh 5, zahajuji, zahajuji hlasování 26 hlasujících, 27 hlasujících a končím hlasování. Návrh byl přijat. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 48. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. Padesát tři. Oddělené dílčí hlasování od Michaela Toirera, tedy ten je předkladatelem toho návrhu. Já ho tady nevidím, nevidím předkladatele mezi námi. Takže dílčí hlasování, první část. Fifty-three. Fifty-three, excuse me, yes. Fifty Padesát 53, to je pozměňovací návrh 53. It falls? But where is amendment 55? Zdá se, že tady někde je chyba, protože návrh 55 byl stažen. Takže kompromisní to bude asi... Tady došlo k uh, e, omylu, že to odpadá v případě, že bude přijatý kompromisní návrh číslo 8 a ten byl přijatý. Takže to považujeme za dodatek k kompromisnímu návrhu číslo 8. Je to kompatibilní, je tady řečeno. Je mi řečeno, že je to kompatibilní s kompromisním návrhem číslo 8, takže budeme hlasovat. Tam se někdo hlásí? Prosím. Ano to čís, o tom čísle 53 jsme nehlasovali, ale bylo to staženo. Proto musíme tady hlasovat o čísle 53. K pozměňovacím návrhu číslo 53. No. So let's move to the votes. Dobrá, takže přestoupíme k hlasování. První část návrhu 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 57 s ústním pozměňovacím návrhem jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu nejsou námitky, takže přistoupíme k hlasování. Ústní pozměňovací návrh 57, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat návrh 58, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 60, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60, nebo dobře, zkontrolujeme hlasování k eh, bodu 60, pozměňovací návrh 60, zahajuji hlasování, končím hlasování, návrh byl zamítnut návrh 61, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 62, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, Drželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 9. Jde pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. 70. Jde pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Takže ne, to zkontrolujeme. Hlasování o pozměňovacím návrhu 70 elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 10. To je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 75. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 76 ústním pozměňovacím návrhem. Ne, to bylo staženo. Dobrá. To bylo staženo. Ah. We vote 70. Ne, tak budeme hlasovat o návrhu 76 bez ústního pozměňovacího návrhu, který byl stažen. Takže kde je pro pozměňovací návrh 76 proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 77 ve třech částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se zamít, přijat. Ne, tak to zkontrolujeme. Elektronicky druhá část pozměňovacího návrhu 77 hlasujeme teď. Kon, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o třetí části. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ne, zkontrolujeme. Třetí část. Elektronickým hlasováním se pozměňovací návrh 77, třetí část. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 78, kde je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 79, odděleně, první část, kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, budeme hlasovat znovu elektronicky o první části, hlasujeme teď. Končím hlasování. A bylo to přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme elektronicky i druhou část pozměňovacího návrhu 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 80. Kdo je pro? Pro. 80. Proti. Drželi se návrh byl přijat. 81 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 82, první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Druhá část je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Závěrečné hlasování v pozměněném znění, kde hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Nevím, jestli tu někdo občas nechybí. Dobrá, takže 24 byli pro, 3 proti. Návrh byl přijat, blahopřejeme Bentu Langemu. A nyní hlasování o bodu 25, což je návrh stanoviska Zpravodajkou je Mariel de Sarnes a týká se to zvláštních opatření. To návrh e, nařízení e, týkající se zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Utište se prosím a věnujte pozornost hlasování. Ono to není lehké, víte. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kde je pro? Against. Proti zdrželi se přijat. Prosím vás, stište se trošku. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Číslo 4 pro. Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 19 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 9, pro, proti, zdrželi se přijat, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se pro, 11 pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 20, zde je hlasování po částech, budeme hlasovat o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 13, pro, proti, zdrželi se, přijat. 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. 15, je tady ústní pozměňovací návrh. Máte nějaké připomínky? Budeme hlasovat o něm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Číslo 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh číslo jedna, první část, oddělené hlasování, tedy hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Teď pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Nyní budeme hlasovat o koneč, konečné hlasování o celém návrhu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. a končím hlasování. 23 bylo pro, jeden proti. Takže můžeme poblahopřát Marii de Sarnes, zpravodajce. Takže toto je konec hlasování. A ti z vás, kteříž odcházíte,

chtějí odejít, nechť tak provedou svižně a rychle. Kolorizaci si prosím nechte na ven. We have yet plenty Máme ještě spoustu práce. So, this morning... Dnes dopoledne jsme neprojednali bod číslo 8. Takže vrátíme se teď k osmičce. Mezinárodní dohoda o tropických dřevinách z roku 2006. Jedná se o postup souhlasu, já jsem zpravodajem. A bych měl být jediný, koho tady posloucháte. Ale není tomu tak. Tak, Mám se pokusit ještě? Tak snad ano. Bod 8. Mezinárodní dohoda o tropických dřevinách. nám zbylo z dopoledne. Já jsem zpravodaj a jedná se o postup souhlasu. A já navrhuji, abychom eh, vyslovili souhlas s touto dohodou, ovšem se dvěma požadavky na komisi. Za prvé, aby nám, tedy parlamentu, poskytla jakékoliv příslušné informace o naplňování té dohody, ať nebo kdykoliv budeme hm, mít potřebu a aby tu dohodu v závěrečném eh, době platnosti eh, posu, předložila parlamentu k posouzení ještě před tím, než se začnou vyjednávat, eh, začne vyjednávat o dalším pokračování té dohody. Takže eh, žádat informaci, takže žádáme komisi o informace. A považujeme tedy eh, toto, eh, tento návrh doporučení Pan předseda nedokončil větu. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Takže eh, žádný poslanec výboru. A teď pan Enzo Barety za komisi. Kde jste? Máte slovo, prosím. Vítejte. A děkuji vám eh, za účast. Jsme připraveni vás poslouchat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi vděčný za ten souhlasný názor, který jste vyjádřil. Komise samozřejmě je velmi otevřená a je ochotná a ráda, že může poskytnout informace, které požadujete nebo již tedy poskytla, takže v podstatě nemám žádné výhrady nebo nějaké připomínky k návrhu, který předkládáte. Mohu vás informovat, že Dohoda ještě nevstoupila v platnost. Přejeme si, aby to bylo v následujících měsících, pravděpodobně k 1. lednu a příštího roku. A to kvůli spoždění eh, ze strany schválení zemí, jako je Brazílie. Takže jsou některé země, zejména ty největší producenti dřeva očekávají až největší zem, země vyvážející dřevo, tedy Brazílie, vyjádří svůj souhlas. Takže tolik k tomuto, pane předsedo, a jsem vám k dispozici pro jakékoliv další dotazy nebo informace, které byste si přáli získat. Děkuji. For the record, uh... Takže abychom formalitám učinili zadost. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů není. Zpráva bude přijata bude 12. Eh, 12. července a na plenárce se pravděpodobně bude hlasovat v září. A teď bod 26. A sice výměna názorů s zúčastněnými stranami. K rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Naším zpravodajem je Seven Kutaš. SAD. Ta dohoda má usnadnit obchod s textilem mezi EU a Uzbekistánem tím, že textilní výrobky se zahrnou do dohody o partnerství a spolupráci, kteréžto o tamtud zatím byly vyloučeny zpravodaje předseda. Jsou si vědomi eh, řady eh, obvinění z eh, nucené práce, zejména dětské práce v výrobě bavlny, zejména v Uzbekistánu. Abychom mohli řádně a důkladně posoudit tuto otázku, tak eh, si nejdříve dnes eh, vyměníme názory s zúčastněnými stranami, kteří eh, nás, které nás budou informovat o situaci a o tom, do jaké míry jsou obvinění z dětské práce oprávněná. Budeme zde mít vystoupení od paní Joanny Evartson z Mezinárodní organizace proti otroctví, která je také koordinátorkou Evropské pra, eh, organizace pro, nebo kampaně, pardon, na zastavení dětské práce, otrocké práce v Uzbekistánu. My jsme také pozvali eh, uzbecké velvyslance pro informaci. Bohužel nemůže přijít. ale eh, dostali jsme řadu dokumentů, které jsou nyní distribuovány k této otázce. Takže pokud to bude třeba, tak je pluralita informací eh, zaručena. A teď eh, má slovo zpravodaj John Sabin Kutaš. Domnule președinte, mulțumesc și pentru sprijinul acordat uh, pentru a organiza acest... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mi dáváte možnost účastnit se této výměny názorů. Chtěl bych také poděkovat našim hostům, kteří přijeli a budou se účastnit této debaty a doufám, že po této diskusi budeme eh, mít eh, potřebné informace, které nám umožní eh, přijmout správné rozhodnutí. Tato dohoda o partnerství s Uzbekistánem byla podeps, dohoda byla podepsána v roce 96 a vstoupila v platnost v roce 98. Uzbekistán je druhý obchodní partner Evropské unie v této oblasti po Kazachstánu. Rada Evropské unie podepsala protokol pro rozšíření, souhlasí s podpisem protokolu o rozšíření této dohody na oblast textilních výrobků. Evropský parlament se tedy musí nyní k tomu vyjádřit a vyjádřit svůj souhlas. Tedy, co se týká postupu, tak věci se zdají být poměrně jednoduché a poměrně jasné. Nicméně se zdá, že jsou určité závažné problémy porušování lidských práv, zejména pokud se právě týká textilních výrobků. Nejde pouze o čistě technické otázky. Některé organizace, zejména Mezinárodní organizace práce, kritizovaly rozšíření této dohody na textilní výrobky a jejich hlavním argumentem, tedy Světové organizace práce, je využívání nucené práce dětí při sklizních bavlny. Do dnešního dne Uzbekistán neumožnil mezinárodním organizacím, aby pracovali na jeho území. Takže není možné zkontrolovat, zda e, práva, lidská práva, zejména práva dětí, jsou tam dodržována. Úřady v této zemi potvrzují, že legislativa té země zakazuje nucenou práci a pokud tato praxe existuje, nebo tyto postupy existují, tak to existuje v rámci rodin, které vlastní bavlníková pole. Já se domnívám, že Evropská unie by měla vyvíjet tlak na uzbeckou vládu, aby se zrušila, odstranila nucená práce, protože jsme hlavním dovozcem uzbecké, uzbeckých textilních výrobků. Navíc se domnívám, že bychom měli přijmout pozitivní přístup. Měli bychom stimulovat, povzbuzovat Uzbeky, aby nevyužívali práce dětí pro sběr bavlny. Pokud schválí, pokud bychom zase byli příliš tvrdí, tak, by ruš, tak je zde riziko, že by se přerušily veškeré komunikační kanály, které se až dosud využívaly. Domnívám se, že tato výměna názorů nám umožní lépe pochopit, co máme udělat a jak postupovat, abychom podpořili úsilí uzbecké vlády, aby se ukončilo využívání nucené práce dětí. Domnívám se, že bychom měli také prokázat vyvážené stanovisko, to znamená položit si otázku zahrnutí, odůvodněnosti zahrnutí textilních výrobků do této dohody. Rád bych položil panu pod Kudybu otázku. Jde o možnost stáhnout systém SPG Plus na Uzbekistán. Vzhledem k tomu, že zde máme hosty, tak bych chtěl položit otázku paní Jones a rád bych se jí zeptal, co Evropská unie může udělat, jak postupovat, aby práce dětí zmizela, aby se již nevyužívala. slyšel jsem, že jste požadovali zpracování studie o stažení PG+. a komise říká, že není možné e, přijmout toto rozhodnutí, pokud nejprve no předtím se neprovede mezinárodní mise, kterou e, zorganizuje Mezinárodní organizace práce. A dále bych chtěl položit otázku paní Santos, to znamená, co si myslíte, o stanovisku Evropského parlamentu. Máme tedy schválit tuto rozšíření této dohody, tohoto protokolu, nebo ne? Jakým způsobem vlastně stimulovat větší uvědomění si nebo mm, a zamezení tedy dětské, využívání dětské práce při sklizni bavlně. A pak bych se chtěl zeptat pana Delary, jaké jsou poslední informace, to znamená, jak se situace vyvíjí, jak to vypadá v Uzbekistánu a jaké je stanovisko Mezinárodní obchodní organizace. Souhlasili byste s provedením studie týkající se účinku Snažení SPG Uzbekistánu. Děkuji a jsem k dispozici pro další otázky. Děkuji. Panu Savinu Butašovi. A teď si vyslechneme naše hosty. Nejdříve dám slovo paní Ever Jones a potom přijdeme k ostatním. A sice k paní Luise Santuš ředitelkou eh, mezinárodního oddělení Duratexu, paním eh, Rudy Delatu, ředitelem Bruselské kanceláře Mezinárodní organizace práce. Takže slovo má paní Evans Jones. Pět minut bude stačit? Děkuji, to by bylo úplně super. Já tady promítám několik fotografií pořízených ehm, během sklizně v roce 2009. Děkuji vám mnohokrát eh, za pozvání na jednání výboru. Když navštívil prezident Karamov eh, toto město v eh, lednu, což je doba, kdy byl podepsán ten protokol, máme za to tedy, tak eh, jsme eh, říkali, že takováto spolupráce ukazuje, že Evropa je ochotná obchodovat s kýmkoliv za jakýchkoliv podmínek. Ale byli jsme i si jistí, že eh, předseda Barroso vyzval zval a k povolení mise ke sledování sklizně bavlny a k sledování eh, dodržování úmluvy 105 k nucené práci z roku 70, eh, k 138 a o nejhorších eh, potřeb, po, podobách dětské práce 182. Všechno to Uzbekistán ratifikoval v roce, 80, v roce 2008. Takováhle mise je vlastně prvním krokem k ukončení nucené práce. Teprve až bude situace pochopena a posouzena, může být vytvořeno řešení. Jde o to, že Mezinárodní eh, konference práce schválená asi před dvěma dny, mu se sešla asi před dvěma dny, a ačkoliv Uzbekistán eh, byl eh, označen za závažný případ, tak stále nebere své závazky podle úmluvy vážně a nepozval misi Mezinárodní organizace práce. Když ocituji eh, závěry z výboru pro uplatňování norem, tak výbor vyjadřuje závažné obavy ohledně nedostatku politické vůle a nedostatku transparentnosti na straně vlády eh, k řešení otázky dětské práce v sklizní bavlny. Stovky tisíc dětí jsou eh, nuceny, aby mimo školní docházku sklízely bavlnu a to pod hrozbou trestu to není prostě eh, dětská práce zrozená z chudoby, nebo děti, které by pomáhaly svým eh, rodinám eh, na rodinné farmě. Ředitelé dostávají předpis ohledně toho, kolik studenti musí sklidit a ti, kteří nesplní své cíle nebo dodají nízce kvalitní úrodu, jsou byti, zadržování nebo jsou jim sníženy známky. Děti utíkají, nebo které utečí, eh, utečou z mm, bavlníkových polí, mohou být vyloučeny ze školy a nebo mohou být trestány. I lékaři a učitelé často jsou eh, nuceni, aby celé týdny nechodili do práce a schlízeli bavlnou. V některých případech eh, odmítnutí spolupracovat může vést k propuštění z práce. Právě toto nucení, tyto hrozby jsou charakteristické pro eh, nucenou práci podle uh, Mezinárodní organizace práce. 90% bavlny se sklízí eh, v Uzbekistánu rukou a asi polovina z toho je právě dětmi nucenými. Několik orgánů OSN také vyjádřilo obavy ohledně systematického porušování prác, práv dětí při eh, sklizni bavlny v Uzbekistánu. Například v roce 2006 výbor pro práva dítěte vyjádřil eh, své hluboké obavy ohledně eh, informací o ehm, zapojení řady dětí školního věku do sklizně bavlny, které vedlo k závažným problémům, jako byly infekce střevního a dýchacího traktu. Já tvrdím, že Uzbekistán eh, je země, se kterou bychom neměli obchodovat, a zejména ne, pokud jde o, o cokoliv, co souvisí s bavlnou. A nejedná se o extrémní požadavek. Mám eh, seznam 70 společností, včetně dobře známých evropských maloobchodníků, kteří přikročili k eh, krokům proti nucené práci v Uzbekistánu zavádějí mechanismy dohledatelnosti hm, a veřejně se vyjadřují a nebo posílají dopisy do Uzbekistánu. Tyto firmy by eh, uvítaly podporu eh, Evropského parlamentu, eh, protože se pokouší odhalovat takovéto nelegální praktiky. Je samozřejmě také celá řada poslanců Evropského parlamentu, e, kteří už přikročili konkrétním krokům a připojili se k petici spolu se třemi tisíci dalšími lidmi a také volají po e, vynětí Uzbekistánu z preferenčního e, celního zacházení. Doklady, které jsou více než dostatečné, vedou nebo stačí k eh, řízení podle pravidel GSP. A já vyzývám eh, předsedu tohoto výboru a tento výbor, aby eh, tlačili na komisi a zahájili řešení. Ovšem dnešní, dnes tady máme protokol, dnes tady přeskoumáme protokol o k dohodě o partnerství a spolupráci. Já žádám poslance, aby využili tuto příležitost a tlačili na eh, uzbeckou vládu, eh, aby ukončila eh, tuto tu odpudivou praktiku. A jsem si jistá, že bilaterální, dohoda, bilaterální dialog i na straně předsedy Evropské komise, předsedy Evropské komise se zabývá touto tematikou, ale nebere se to vážně, protože Uzbekistán z toho už má miliardu dolarů a, a když porostou ceny bavlny, tak se to může ještě zvýšit. Pro textilní průmysl to může být ještě mnohem více. Ovšem ty výnosy nedostávají ti, kteří to sbírají, ti, kteří jsou nuceni jako lékaři, státní úředníci nebo učitelé a žáci, aby sbírali ručně bavlnu. A dostává to někdo jiný. A i když uznávám, že Uzbekistán je strategicky obtížný, tak ten eh, signál musí být eh, v souladu se všemi eh, dalšími, nebo musí být soustavně opakován Uzbekistánu. Jedná se o důležitou zásadu, aby bylo, že jsou jasná pravidla obchodu a je to důležitá zásada, aby Evropská unie ne, pomáhala obchodu, který eh, je tak eh, silně založen na eh, v vykořišťování dětí a i dospělých v Uzbekistánu. Já proto vyzývám předsedu tohoto výboru, aby k tomu protokolu připojili usnesení, kde vyjádří obavy ohledně ne, pokračujícího používání státní síly pro zajištění sklizně bavlny. A samozřejmě je mi velice líto, eh, že eh, tady není eh, přítomen zástupce nebo velvyslanec Uzbekistánu. By bylo by dobré tady vést dialog. Měla jsem několik otázek, například k tomu, že údajně program JLO není vítán v zemi. Tak děkuji, pane předsedo. Thank you, Mrs. Děkujeme. Paní Howard Jones. To je skutečně velice závažné. Eh, dostali jsme skutečně pouze písemné vyjádření, ty dokumenty, které znáte, nikdo se ne, ne, sem nedostavil, pouze odpověděli. Eh, písemně na tato obvinění. Mm, jak reagovali na návrh zahájit eh, vyšetřování pan Hoge Nordersten, já nevím, já se omlouvám za to, že jestli vám komolí jméno. Děkuji, pane předsedo. Mm, ano, rád se vyjádřím na toto téma. Eh, byli jste požádáni, abyste um, přijali pozměňovací návrh týkající se dohady s Uzbekistánem, eh, týkající se vynětí z preferenčního ehm, režimu. Je to technický pozměňovací návrh. Proč? Protože eh, ta základní mm, PCA se všemi státy vylučuje tuto oblast, protože historicky to, toto odvětví je předmětem separátního režimu, separátních kvót. Tato bilaterální textilní dohoda skončila v roce 2005 a současně dohoda eh, VTO Eh, pro textil a státy, které zatím nejsou členy VTO, proti to znamená, že nový eh, právní rámec eh, musí být přijatý proto, aby existovala tedy právní jistota pro vývoz EU. A proto EU se, rozho- se pustila tedy do této problematiky. Pozměňovací návrhy by měly zajistit normální eh, obchodní podmínky pro textilní odvětví a neměly za cíl poskytovat nějaké, nějaký preferenční režim nebo koncese. Týká se to z Kazachstánu eh, v roce 2007 a Uzbekistánu. V souvislosti s Uzbekistánem se připravují Eh, již delší dobu eh, ty změny. To je tedy pozadí dohady, o které se hovoří. Eh, tady jsme slyšeli tedy tato slova, tato pozměňovací Mm, ty pozměňovací návahy by měly sloužit jako páka pro to, aby Uzbekistan eh, jaksi dospěl ke skutečnému reálnému pokroku v zamezení dětské nocené práce. Protokol nicméně neposkytuje jakékoliv preference nebo koncese Uzbekistánu Eh, a kromě toho Evropská unie sama žádala o tento protokol. My jsme chtěli mít právní jistotu pro naše malé a střední podniky. Proto ten protokol nám nedává žádnou ekonomickou páku. Čili jaký je přístup EU k Uzbekistánu, co se týče dětské práce? Evropská politika kritiky těchto praktik politik v, již v strategii pro centrální Asii v roce 2007 do eh, roku 2010 také, nebo v roce 2010 závěry rady týkající se Uzbekistánu a je třeba tuto problematiku dát do kontextu této strategie, kdy mm, je snaha přijímat eh, pozitivní kroky ve směru k ochraně lidských práv a dialogu. V lednu tohoto roku bylo dosaženo dohody s vládou Uzbekistánu, aby Eh, by byla otevřena delegace Evropské unie v Taškentu a to by zajistilo větší přítomnost Unie v zemi a mohlo by to posílit i větší vliv na problematiku dětské práce. Co se týče dětské práce, přístup Evropské unie eh, plně podporuje Mezinárodní organizaci práce, eh, a to včetně problematiky dětské práce. Proto také předseda Barozo eh, naléhal na prezidenta Karimo, aby pozval monitorovací misi z Mezinárodní organizace přát práce, ovšem bohužel doposavat, jak si eh, uzbecká strana nereagovala. Na mezinárodní konferenci práce v Ženevě EU opakovala eh, své Eh, zneklidnění eh, s tím, že je systematicky využívaná nucená práce, včetně dětské práce, během eh, kampaní sklizně a v to, vyžaduje monitorovací tripartitní monitorovací misi, která by Eh, se zúčastnila vyšetřování při eh, kampaních sklizně. Na konferenci eh, Mezinárodní organizace práce bylo zopakováno, že je potřeba tedy se tomuto věnovat na příštím zasedání v roce 2011 a v tomto týdnu Eh, bude pokračovat, eh, budou pokračovat jednání a Evropská unie bude opakovat co požadavky. GDP eh, je dobrý základ pro tato jednání s tím, že Uzbekistán je příjemcem GSP, nikoli GSP+, a za daných podmínek komise bude kontrolovat, zda jsou požadavky eh, nařízení GSP eh, plněny a zda jsou přijímána pří, příslušná opatření. Nicméně vyšetřování není eh, lehký krok a může to mít vliv na širší vztahy s partnerskou zemí a můžeme uvažovat o případném přijetí sankcí s tím, že ovšem relativně pouze 6 vývozu k Uzbekistánu eh, je eh, tedy směřováno do Evropské unie, pak se domníváme, že eh, pokud by Evropská unie toto bavlnu nekoupila, pak by Uzbekistán ji prodával jiným svým obchodním partnerům. A, takže spolupráce zaměřená na vymícení dětské práce by byla asi lepší. Děkuji. takže otvírám diskusy. Přizvali jsme také Ruti de la Rue, což je ředitel eh, bruselské kanceláře MOB a eh, dávám mu slovo. Tři minuty. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Eh, MOB bych chtěla zdůraznit, že Uzbekistán Eh, ne, není eh, jaksi eh, předmětem z jednání z, z pohledu obchodu a, a specifi, speci, není předmětem specifického zájmu MOP, pouze v tuto chvíli máme komentáře několika leté práce expertů a, a diskuse na mezinárodní tripartitní konferenci o aplikaci norem. Eh, to se konalo 6. června tohoto roku. A jak jste někteří zdůraznili, Evropská unie vystoupila, eh, zdůraznila velice tento eh, problém a závěry byly závěry tripartitního výboru byly klasifikovány do takzvaných specifických odstavců, paragrafů, to znamená, že se jedná o závažné porušování. E, a my bychom chtěli také zdůraznit, že kancelář MOB e, se snažila velice vysvětlit i Uzbekistánu, že takové praktiky se netýkají pouze jednoho státu, že e, my jsme na, v prosinci takto, jak si toto kritizovali i na, v jiných zemích na konferenci na Eh, mise na vysoké úrovni. MOB se eh, chtěla eh, účastnit sklizně, ale nedostali odpověď ze strany uzbecké vlády. Závěry také navrhují vládě, aby zahájila technickou spolupráci s Mezinárodní organizace práce a žádali jsme uzbeckou vládu, aby také spolupracovala s IPEC, což je eh, organizace na odbourání dětské práce a ani na to jsme nedostali žádný, žádný závazek ze strany eh, uzbecké vlády. Takže takové jsou zatím závěry, zatím nemáme jaksi žádnou, žádnou uzbecká vláda nesouhlasila ani s vysláním mise, ani se zahájením spolupráce na toto téma. Systém kontroly MOP vyzval vládu, aby poskytla detailní informace o implementaci sankcích, eh, stíhání eh, takových případů a podobně a čekáme tedy na další zprávu komise, ale v této fázi Eh, to je jediné, co mohu říci. My jsme, jakožto MOB, jsme rádi, jestliže můžeme spolupracovat technicky s, eh, s uzbeckou vládou, ale to můžeme jedině s jejím souhlasem a takže zatím tolik. Děkuji. Liza Santoš, eh, náš obvyklý řečník, co se týče textilního odvětví, prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vysvětlit eh, stanovisko evropského textilního průmyslu k této otázce. My samozřejmě vnímáme eh, oddělení mezi tím sociálním aspektem a obchodním aspektem. Pokud jde o sociální aspekt, tak naše eh, firmy a asociace, která zastupuje 27 členských států EU, Eh, jsou si vědomi problémů, které existují eh, v Uzbekistánu v souvislosti s eh, sklizní bavlny. My jsme tuto otázku několikrát řešili na sociálním dialogu, který máme s našimi odbory a spolu s odbory jsme napsali dopis MOP poukazující na problémy v Uzbekistánu. Také víme, že řada firm na základě doporučení některých maloobchodníků také se zapojila do kontrol v dodavatelského řetězce, které mají eh, zabránit tomu, aby se eh, uzbecká bavlna dostala do jejich výrobků, takže společnosti se maximálně snaží sledovat situaci a prostřednictvím obchodu změnit tyto postupy, což není snadné. A druhou stranu je tady obchodní otázka. My jsme jedním ze zákazníků kupujících uzbeckou bavlnu. Jsou tady i další. A, a kromě toho musím říct, že e, na trhu s bavlnou je velice obtížná situace, protože některé země, například Indie, stanovují kvóty na výstup na vývoz bavlny, což vytváří eh, dodatečné tlaky na trhu s bavlnou a firmy hledají alternativní zdroje. Eh, a jedním z nich je Uzbekistán. To je jeden aspekt. Další aspekt, o kterém hovořila komise, je protokol, eh, je, že ten protokol také prospěje bývá evropským firmám, které vyvážejí do Uzbekistánu. Potřebují mít eh, spolehlivý právní rámec, aby mohli i nadále obchodovat. Z našeho pohledu tedy máme jednoznačně obavy a spolu s evropskými eh, odbory textilními se budeme eh, maximálně snažit tlačit na změnu praxe uzbeckých úřadů, ale eh, samozřejmě také používáme, eh, podporujeme veškeré politické kroky na straně parlamentu a komise k eh, tlaku na Uzbekistánu. Myslím si, že kdyby se ale neschválila tato PCA, tak by to prakticky neovlivnilo postup uzbecké vlády. A pokud ano, tak bychom pravděpodobně vytvářeli obtížné prostředí pro firmy evropské, které chtějí vyvážet do Uzbekistánu. Já vám samozřejmě ráda odpovím podrobněji, pokud budete chtít. Děkuji, Liz. A teď kolega Safetu, který je předseda delegaci eh, prostřední Asii, kolega Kill Nielsen kolegyně, pardon, máte slovo. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já mám skutečně na starosti zprávu v AFETu o strategii Evropské unie pro střední Asii. Dále jsem členka podvýboru pro právní záležitosti a nedávno jsem byla s delegací v Uzbekistánu. A je pravda, že se nám podařilo získat určitá svědectví o dětské práci, která v podstatě potvrdila to, co zde zaznělo. A na základě toho se svými kolegy Jutalou a Evou Gomez jsme položili otázku službě oddělení pro zahraniční službu Evropské unie. A co se, co se týká právě protokolu k této dohodě, tak jsme se zeptali, jakou záruku dostala Evropská unie od, Evrop, od uzbeckých úřadů týkající se zákazu dětské práce. Zda tedy získala od Uzbekistánu nějakou oficiální záruku, že umožní nezávislé misi zajistit dohled na těch bavlníkových plantážích při příští sklizni. Zdůraznili jsme, že je nutné, aby to bylo zcela nezávislé, zcela svobodné aby to schom se mohli poněkud odchýlit od programu, který byl navržen. Mohl, mohl můžou mohu říci, že to nebylo možné, když jsme toto chtěli v Uzbekistánu. Další otázka, zda Evropská unie je ochotna zahájit vyšetřování týkající se článku 17 nařízení 738 z roku 2008, zda systém preferenčních cen se má, zase má to odnít, od, sejmout tedy, nebo výmout z toho Uzbekistán což teda by vlastně potvrdilo eh, nedodržování výše uvedeného nařízení. Minulý týden, tedy 15. června, jsme zastupovali eh, tady zahraniční vnější službu pro tady při této misi a co se týká tedy postupu využívání dět, nucené dětské práce v Uzbekistánu. A Evropská unie neustále se zmiňuje o této otázce v rámci svého výročního dialogu o lidských právech, který vede s Uzbekistánem. Ale pokud se týká o pod podpis, o podpis tedy protokolu o obchodní, k obchodní dohodě, tak je potřeba mít dohodu technickou, žád, nepožaduje se žádná záruka v rámci tohoto protokolu. Toto podle mého názoru svědčí o tom výročním dialogu o lidských právech. To je v podstatě už, z toho už se vytvořil určitý nástroj, protože pokaždý, pokaždé, když chceme přijmout nějaký nástroj, tak nám je zopakováno, že komise a Služba vnější činnosti se zabývají těmito otázkami. Samozřejmě se nemůžeme sou, uspokojit s pouhými zmínkami, protože pro nás jakožto poslance je důležité jednat a vyvíjet tlak na to, aby se ukončila tato dětská práce. V rámci této delegace jsme se dozvěděli, že bavlna není jediný produkt, na kterém pracují děti, protože vyučující učitelé tedy musí vyžadovat od dětí, aby sbírali také kovy, které nosí do školy. Oni také, i učitelé musí přispívat ke sběru kovů a stejně jako u bavlny, tak je to postup, který vlastně je skutečně, jsou s tím spojeny sankce, represe vůči dětem a vyučujícím, kteří by neplnili ty kvóty, které se požadují v jednotlivých školách. Takže není to jenom bavlna. Bavlna je symbolická, o tom se hodně hovoří, ale myslím si, si, že je důležité nezříkat se našich hodnot s tou bavlnou, protože pokud bychom se vzdali našich hodnot, a řekněme, že se staneme pouze zákazníkem, tak to nestačí. Staňme se skutečně exemplárním klientem z etického hlediska. Doufám, že Lisabonská smlouva nám k tomuto dává vhodné prostředí, tak aby Evropská unie obhajovala své hodnoty a musíme zůstat velice pevní, velice neústupní u této otázky bavlny. Můžeme o tom hovořit hodiny a hodiny, je zde mnoho svědectví, mnoho věcí, které lze říci, ale myslím, že bychom měli vysvětlit našim partnerům, že skutečně musí zohlednit naše připomínky. Také bych chtěla říci, že v Uzbekistánu je velvyslanec UNICEF, který ostatně v září přijede do parlamentu který s námi hovořil o zajímavé práci, která probíhá v jednom regionu. Je to tedy velmi omezené, nicméně je to zajímavé protože při tom, že se prac, při práci s Uzbeky, když se bude zlepšovat jejich efektivita při sběru bavlny, například organizace přepravy těch pracujících, těch zaměstnanců, která je tedy efektivně, zdá se, zajišťována, doprava autobusy a tak dále, tedy zvyšování efektivity práce dospělých by mohlo přispět k tomu v tomto regionu, že se omezuje dětská práce. Takže to je zkušenost, kterou nám sdělil, která se mi zdá zajímavá, což svědčí o tom, že možnosti existují, že musíme zůstat neústupní vzhledem k Uzbekům, aby se našlo řešení. Nesmíme se v žádném případě vzdávat eh, našich hodnot. Děkuji, vážená kolegyně, takže zahajuji nyní diskusy v rámci tohoto výboru. Začnem, začne Kristiana Muscardini. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tento poslední příspěvek byl skutečně velmi výmluvný. Je to skutečné zohledňování těch našich obav a našeho šokování, vlastně toho, jak jsme šokováni zde v Evropském parlamentu napříč všemi politickými skupinami. Jsme opravdu velice překvapeni postojem komise, protože se zdá, že dostatečně nezohledňuje ani v tomto konkrétním případě sociální aspekty lidské, abych tak řekla. Je to už dlouho, kdy říkáme, že zahraniční obchod se stal nástrojem zahraniční politiky. A to vše souvisí také s, s lidskými mm, právy, s dodržováním určitých pravidel. A pokud budeme akceptovat to, že obchod je spojen výhradně se ziskem, a nikoliv s vytvářením nejlepším dobrých eh, životních podmínek v těch zemích, které se stávají našimi partnery, tak tím se, bychom se vlastně zřekli, vzdali toho, co má být hlavním posláním Evropské unie. My nejsme pouhá zóna mezinárodních nebo interních obchodních výměn, ale měli bychom navrhovat životní model, který bude více respektovat lidská práva a zejména práva nezletilých protože žádný lid, žádný chudý národ se nikdy ne, nebude, nebude moci víc chudoby, pokud nebudou mít děti možnost si hrát, to určitě, ale také studovat. My už jsme mnohokrát řekli, již jsme se zabývali tím problémem, ale márně, například u Číny. A zde máme znovu možnost se tímto tématem zabývat. A právě při příležitosti takovéto schůze, jako je ta naše, kde jsme pozvali uzbeckého velvyslance, který nepřijel. Není to pouhá výměna, ale je to spíše takové slyšení a já bych byla skutečně velice ráda, kdyby naše žádosti, naše odpovědi, kdyby na ně, kdybychom na ně dostali odpovědi ze strany uzbecké vlády. Tato absence je vlastně důkazem vůle nebo nevůle dodržet to, co Evropský parlament eh, může požadovat nebo přímo vyžadovat v rámci této dohody. Chápu, že komise má své vlastní starosti, své vlastní úkoly. Chápu také ty zástupce malých a středních podniků z Evropy. Ale to není nesmíme vlastně zapomínat na naše úkoly, protože tak se nám, by se nám nepodařilo vyřešit budoucnost malých a středních podniků. Již jsme tak postupovali v jiných případech. A mělo to vlastně takový bumerangový efekt na úkor evropského hospodářství. Nepodařilo se nám zvýšit blahobyt v některých zemích ani zlepšit životní podmínky dětí a navíc jsme vlastně nepřispěli ani k našemu vlastnímu hospodářství, takže je potřeba, abychom začali přemýšlet v jiných pojmech v současné době a myslím si, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zejména tento parlament musí vystupovat v jiné pozici, než od nás pravděpodobně čeká komise. Je potřeba se pokusit skutečně vyvíjet skutečný vliv, protože pokud se nám toto nepodaří, tak vlastně pravděpodobně zvítězí to ne, pokud nebudeme moci spolu, spolupracovat, pokud ty dohody budou uzavírány za zavřenými dveřmi, aniž bychom se transparentně o nich dozvídali, tak, nebu, tak skutečně by to bychom ztráceli čas podpisováním dohod, které vlastně nebudou mm, vlastně mít žádný smysl pro zlepšování životních podmínek dětí. Aspoň minimum by bylo, aby se komise, aby komise trošku změnila svůj postoj v tomto případě. A aby se pokusila přesvědčit uzbeckého velvyslance, aby nám předložil zprávu přímo. A aby se přesně, kon- konkrétních přesných pojmech zavázal, aby umožnil například návštěvy tak abychom měli možnost v terénu si potvrdit to, co jsme již mohli, alespoň částečně už jsme zjistili. Děkuji. Thank you. because are again running behind. Já se omlouvám, ale opravdu máme veliké spoždění, takže prosím stručně. Já bych chtěla poděkovat řečníkům za jejich prezentace. Je to samozřejmě zajímavé téma, kterému se věnuji a budu tlumočit vaše poznámky ohledně toho, že je škoda, že Uzbekistán sem neposlal svého zástupce, aby eh, se obhájil v té diskusi, ale to je samozřejmě vždycky problém, když ta jedna strana není zastoupená. Eh, my se, my víme, že mnoho dětí zase bude muset na sklizení bavlny. A my jsme tady v, tom, v tomto parlamentu jednali o dětské práci a, a o, o nucené práci a podobně, ale když policie e, jak si zastavuje pozorovatele a a že když už to je masový jev, kdy eh, nejde eh, o to, že by děti pomáhaly v sousedství, ale prakticky 3 miliony dětí jsou zapojeny do sklizně bavlny. Eh, hovořil jsem se zástupci modního odvětví a o, o problematice obchodní etiky a oni říkali, že celou dobu Eh, jsou pod kontrolou svých zákazníků a zákazníci všich eh, vědět, eh, že te, to oblečení jaksi má etické zdroje. A já bych chtěla říct, že my nesmíme vyslat chybný signál, o co Evropské unii jde. Eh, těm, vůči těm lidem, se kterými obchodujeme. My jsme slyšeli, že eh, bavlna, eh, jak si cena bavlny půjde nahoru a že je to jaksi nedostatkové zboží. A to znamená, když to bude dražší, tak to znamená, že bude normální nakupovat bavlnu sklízenou dětmi. Protože nepodepsat eh, tento, tento dokument není problém pro následujících eh, několik let. A když si, jak si, když eh, vyjádříme své výhrady, vyšleme poselství, také podniky budou více sledovat s, s tím, že tedy tento problém dokavať nezaznamenáme skutečné zlepšení, dokud nám MOP nezdělí, že skutečně došlo ke, ke zlepšení, tak my to nemusíme, nemusíme podepsat, prostě dokavať tam bude nucená dětská práce. Děkuji. Takže bychom mohli pomalu uzavřít toto téma, které je opravdu velice důležité. Vracím slovo zpravodaji. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor eh, celor care au luat cuvântul. Děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat ještě jednou za všechny vaše příspěvky. Myslím si, že tato debata byla velmi konstruktivní, byla skutečně velice na místě a pokusím se z toho vyvodit nějaký závěr, pozitivní závěr. Zaznamenal jsem určitý společný bod, který vyplývá ze všech těch příspěvků a to, že potřebujeme společné stanovisko, musíme vyvíjet tlak tak, aby Uzbekistán akceptoval delegaci Mezinárodní organizace práce. To znamená misi v terénu, aby vlastně proskoumala, jaká je ta realita Evropský parlament nemůže zavírat oči před touto situací. I když ta dohoda je zejména technická dohoda, to nespochybňuji. Nicméně se domnívám, že zde můžeme jednat určitým pozitivním směrem, protože, jak jsem již řekl, nejde o to, abychom zpřetrhali ty vazby, které jsou křehké vazby mezi Evropskou unii a Uzbekistánem. Doporučuji tedy pozitivní přístup se, se zohledněním všeho toho, co zde dnes odpoledne zaznělo. Děkuji. Všem našim hostům mnohokrát děkuji eh, za příspěvek k tomuto eh, živé a velice plodné výměně debatu. Dále se to bude projednávat na AFETu v červenci. pardon, našem eh, řádném zasedání v červenci. A teď se dostáváme k bodu 27, stav provádění strategie EU pro střední Asii. Ostatně nedostali jsme se příliš daleko, právě jsme jednali o střední Asii, ale náš zpravodaj tady není. Takže přejdeme k bodu 28. Doufejme, že Nikola Rinaldi dorazí. V mezičase 28. tedy obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovou mezi ES a Palestinou. Naší zpravodajkou je Maria Eleny Kopa z SAD. Jedná se o obchodní dohodu pocházející z dočasné asociační dohody mezi EU a palestinskými úřady. A tím se mají ukončit vývozní tarify EU. a také progresivní liberalizace obchodu v dalších oblastech. Takže Marialeny, já vás poprosím o pozornost a ti, kdož se odebírají pryč, nechť tak učiní tiše a rychle. To 2005 to symbolio exio... Děkuji, pane předsedo. V roce 2005 dostala komise za úkol provést vyjednávání se zeměmi eh, kolem Středozemního moře ehm, o liberalizaci obchodu eh, se zemědělskými a rybolovnými výrobky. Ta vyjednávání eh, se týkala i palestinských úřadů, eh, začala v květnu 2010 a byla ukončena v prosinci téhož roku. Doha a dohoda byla uzavřena výměnou dopisů a to v dubnu 2010. Ta dohoda zakazuje konkrétně dovozní cla u eh, výrobků a zpracovaných výrobků eh, vyvážených na evropský trh. Evropská unie má za to, že tato dohoda pomůže do určité míry mm, palestinské ekonomice se znovu postavit na nohy. Světová banka ve svém informačním dokumentu eh, tvrdí, že situace na palestinských územích je velice závažná vzhledem k okupaci, chudobě a nezaměstnanosti. Valná většina lidí tam závisí na, na hospodářském rozvoji a víme, že obchod je rozvojový mechanismus, který může vést k omezení chudoby a ke zvýšení stability. Palestinské úřady to je také třeba eh, říci, jsou eh, nejmenším obchodním partnerem v EU. Obchodní výměna v roce 2009 například činila 56,1 milionů eur a jenom 6 milionů byl dovoz z toho do Evropské unie. V první čtvrtletí roku 2010 došlo k navýšení eh, vývozu o nějakých 30 v této fázi bych se rád dotázala, kom, rád eh, dotázala komise. Mohli byste nám poskytnout více faktických informací k těm eh, číslům? Máte nějaké podrobnější údaje? Mně se nepodařilo to nalézt. Pokud ne, proč ta data nejsou k dispozici? A teď ke eh, zvláštnímu tématu. Když hledám dokumenty z Eurostatu, tak nenacházím jasný obrázek, protože se nerozlišuje mezi výrobky z palestinských území a, produkty z Izraele. Myslím si tedy, že by bylo velice užitečné eh, rozlišit ty obchodní toky, tak abychom mohli tyhle věci odlišit. Ten region si samozřejmě vyžaduje bezpečnost a stabilitu a musíme volat po obnovení mírových vyjednávání mezi oběma stranami s konkrétním harmonogramem a k obnově e, atmosféry důvěry. A to bude možné jenom, když e, ukončíme když, budou ukončeny, když bude ukončena výstavba osad. My jako hlavní e, dodavatel a partner musíme sehrát svou úlohu a pomoci každému eh, mm, posunout se k životaplnému eh, řešení státu pro Palestinu, eh, který bude trvale udržitelný. A dámy a pánové, já si proto myslím, že Evropský parlament by měl souhlasit s touto dohodou, i když se nepodařilo, aby parlament sám mohl se vložit konkrétně do vyjednávání. A závěrem bych řekla, že jsou ještě jiné problémy, které třeba řešit. Například veřejné mínění v Evropské unii opakovaně eh, stanovuje, eh, tedy eh, volá potom, co se kupuje a odkud. A produkty tedy mají být eh, označeny eh, tím eh, místem původu. My musíme mít systémy, které zabrání jakémukoliv nedorozumění v této oblasti. Soudní dvůr potom opakovaně volá. A členské státy mohou přijímat konkrétní kroky a je třeba mít příslušné prostředky i lidi, kteří zajistí naplnění těchto záruk. Ten systém, který máme, není ideální, a je tady obrovský prostor pro úmyslné nebo náhodné chyby. Jako například. Je tady celá otázka toho, že některé regiony vyrábějí produkty a některé vyvážejí a dovážejí. A my musíme vědět přesně, co se děje aby eh, palestinské úřady samotné mohly vydávat eh, certifikáty o původu. To potřebujeme, tak abychom s určitou mírou důvěry mohli říci, odkud eh, výrobky pocházejí. To je velice politická věc. A já se těším na reakci komise a, a také kolegů. Thank you. Let's open this card. Děkuji, takže otevírám rozpravu. Lucia se přihlásila. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jakožto stínová zpravodajka eh, z EPP mohu říci, že naše frakce je pro poskytnutí obchodních preferencí palestinským Eh, orgánům to, aby palestinský lid měl příležitost se rozvíjet i v oblasti ekonomické. A víme, jak je důležité zemědělství pro palestinskou ekonomiku. Nicméně musím zdůraznit, že máme určité obavy a pochybnosti, které souvisejí s touto eh, dohodou. Za prvé v EPP bych chtěla vědět, že byla, chci, bych si chtěla jít jistá, že Evropský parlament tím, že poskytnutím těchto preferencí neznamená, že by jakýmkoliv způsobem uznávalo místní establishment eh, nebo Hamas eh, a nebo že by popíralo právo státu Izrael na existenci a z toho důvodu je stále eh, jak si eh, Hamas například na seznamu teroristických organizací. Eh, dále pak, co se týče dohody o prohlášení schody mezi EU a Izraelem, tady já jsem stínová zpravodajka a my víme, jak tato dohoda, která je v své podstatě naprosto technická a zabývá se e, usnadňováním e, informací spojených s farmaceutickými e, produkty, je politizována a před několika měsíci se o tom jednalo je to vlastně na agendě od června 2010 a proto jsem toho názoru, že obě tyto dohody, ta, o které hovoříme dnes, tedy s Palestinou, a ta druhá, tedy s Izraelem, by měly být projednávány stejný den, mělo by to být spojené a při hlasování by se o obou mělo hlasovat současně. Je opravdu škoda, že naše instituce eh, jak si se nebrání přepolitizovanosti v oblastech, které jsou naprosto nepolitické ve své povaze, ale když je třeba zajistit jednotné zacházení pro, i pro o, obě strany eh, a, a eh, proto naléhám na vás, pane předsedo, abyste toto vzal v úvahu a zajistil, že při dalších fázích jednání o dohodě s Palestínou a s Izraelem tyto dohody budou projednávány a bude se o nich hlasovat současně. Děkuji. Děkuji. Obě dohody, myslím, asi půjdou svou cestou. Paul Murphy. Thank you. Um... Děkuji. Já vítám otevření hm, jaksi té dohody o e, týkající se produktů z okupovaných území. A je, na to se e, máme soustředit řídit a problém je, že právě eh, hrozí, že my se eh, začneme zabývat něčím jiným. Například lidé, situace eh, v, v Gaze, tam by to vlastně bylo pouze gesto, protože de facto Gaza je jaksi pod blokádou a o tam tam vlastně k žádnému mezinárodnímu obchodu nedochází, čili to jsou v podstatě jenom Eh, řeči. Podstatný je humanitární dopad blokády na lidi v Gaze, kteří nemají přístup ke stavebnímu materiálu, k lékům a eh, má to prostě devastující dopad eh, na 1,5 milionu obyvatelů pod záminkou, že je trestaný Hamas. A Eh, samozřejmě eh, ekonomický dopad blokády na eh, gazu je, je drtivý, ale to, to v podstatě i na západním břehu 300 tisíc lidí žije z méně než dolaru denně. I na západním břehu je tam 40% nezaměstnanost. Každý den masivní množství Eh, květin, jahod a podobně se kází eh, nejenom v Gaze, ale i na západním břehu kvůli eh, těm checkpointům, přes které to zboží neprojde a tak naprosto znemožňuje palestíncům vyvážet do jiných zemí a i Eh, ehm, eh, izraelská vláda v prosinci hovořila o zvýšení vývozu z gazy, ale to není reálné, to jsou prostě lži, eh, to je, to je předstírání toho ně, něčeho, to tam nedošlo k žádné reálné změně a žádný vývoz není možný a dále 2% vývozu z doby před blokádou existuje. Takže když se hovořuje o těchto tématech, komise by se měla soustředit na otázku blokády spíš, než aby eh, odsuzovala ti, kteří cestují na lodích té, té humanitární flotily a měli by naléhat na eh, Izrael, aby skoncoval s nelegální blokádou eh, Gazy. Děkuji. Děkuji. A naše zpravodajka nyní má slovo. Omlouvám se, omlouvám se. Mám tady ještě žádost o slovo eh, našeho hosta, prosím. Stručně, prosím. Děkuji, já jsem chtěla jen něco říci, protože jsem několikrát jela na západní břeh Jordánu a do pás Magazy. Nevěděla jsem, co řekl. Já nechci již opakovat to, co řekl kolega, protože s tím zcela souhlasím. Pouze dva konkrétní body, ty květiny a jahody v Gaze a na západním břehu Jordánu se vždycky nekazí. Někdy je dávají kozám na krmení. A potom další bod týkající se ryb ryby je velmi, jsou velmi těžko k sehnání, protože je více než tři tisíce rybářů, kteří spolu bojují vlastně na velmi malém velmi malém prostoru moře nemůže jít nad tři míle, než protože eh, izraelská armáda někdy na ty rybáře střílí a i ryby, kteří Někdy jedí obyvatele přicházejí tunelem, to jsou ryby z Egypta, tajně dopravované z Egypta. A jinak zcela souhlasím s tím, co řekl někdo z komise, se chce, chce reagovat na to, co zde zaznělo. Rinaldi? Nikola Rinaldi hlásal, eh, žádal o slovo stručně. Já bych jenom řekl za sebe a za naší frakci, my podporujeme s eh, pravodajku. v této věci. Myslím si, že je důležité jednat co nejrychleji. Mám trošku obavy, co se týče možnosti zaprvé spojit eh, to naše schválení této dohody se stávajícím složením eh, možné budoucí vlády jednoty, protože to si myslím, že to by byla chyba a míchání politických a obchodních argumentů. Já si pamatuju, že Hezbollah byl e, dlouho na seznamu teroristických organizací a měli jsme a stejně máme dál obchodní relace s Libanonem. E, přestože e, Hezbollah měl ministra ve vládě, totež maoisti jsou na seznamu a, a Hamas má také svoji politickou uh, frakci, která je politickou silou a v, to tež v Nepalu. Takže já si myslím, že my bychom se neměli pouštět do této oblasti, zvláště pokud hovoříme o eh, výměně eh, zemědělských a rybolovných produktů je to, s, s, palestinci představují samozřejmě obchodní společnost a co říkali kolegové o Gaze, to je pravda. Já to sám e, viděl, je to opravdu e, špatné, jestliže Evropská unie nemá vlastní rámec pro obchod s palestinci. A e, současně nevím, jestli to máme nutně spojovat AKA s touto, eh, s touto zprávou. Já tady vidím ten politický kontext, ale v případě, že eh, by eh, v případě této dohody o zemědělských a rybářských produktech je to jakési minimum na podporu života palestínců a ono by to bylo také nápomocné, co se Eh, že by to třeba eh, zredukovalo potřebu humanitární pomoci eh, pro Palestínce. Dobře, stínová zpravodajka, děkuji kolegové za vaše komentáře. Především já nadále očekávám nějaké odpovědi ze strany Evropské komise. Já jsem položila několik konkrétních otázek, na které mi nikdo neodpověděl. A aspoň písemně bych očekávala odpověď z komise něco konkrétního, třeba potom, jak budete chtít. Co se týče těch jednotlivých připomínek, já souhlasím s oběma kolegy, kteří velice eh, jasně popsali tu situaci v Gaze mezi Palestínci. Pro každého z nás, kdo region navštívil, tam vidíme květiny, ovoce, které se kazí protože není možné uzavřít dohodu do posavať. Nějaké řešení se najít musí. Taky jsem přesvědčená, podobně jako kolega Renaldi, že my to palestincům dlužíme a myslím si ovšem, že ono to není jaksi ve prospěch ani dohody AKA, ani této dohody s Palestínci spojovat je. To ničemu neprospěje Aká je horizontální dohoda, týká se jiných produktů. Naprosto nesouhlasím se spojováním obojího. Co by to bylo za signál, jestliže by Evropský parlament postupoval takto? Znalo by to, že Palestinci by zase byli rukojmími Izraele. A to my přece nechceme vyslat takový signál, jakožto Evropský parlament. Takže s tím já naprosto nesouhlasím. A všechno, co děláme, je politické, vážená kolegyně. Opravdu cokoliv, jakákoliv technická otázka, vždycky je to politická záležitost. Takže já se držím svého stanoviska. Já nemohu rozhodovat o tom, když se bude projednávat a hlasovat o AKA, to, to není moje e, pravomoc, ale v zásadě nesouhlasím, protože si myslím, že to by byl chybný signál, který bychom vyslali. Děkuji. Ähm, äh, Já jsem v podstatě souhlasím s kolegy. Prosím kolegyně a kolegy o jednu věc. Mám dojem, že je to trošku černobílá fotografie mezi Palestince na jedné straně a Izraelce na straně druhé. Já bych skutečně chtěl, abychom vlastně eh, my zde v parlamentu se napříč těmito eh, frakcemi vyhnuli tomuto černobílému obrazu. Myslím si, že musíme skutečně přemýšlet jakožto Evropský parlament, abychom vlastně uh, zohlednili obě dvě strany. Myslím si, že nes, vlastně se nemůžeme, nepřispějeme nějak k tomuto konfliktu. Já si myslím, že musíme, protože pak by jedna strana byla třeba proizraelská, druhá propalestinská a tak dále a skutečně v té, musíme zohledňovat obě dvě strany napříč politickými frakcemi, jak jsem již řekl, a musíme se zabývat oběma záležitostmi, k oběma přijmout eh, závěry, nemůžeme jednu vzít, druhou vyloučit a tak dále. Takže byl bych rád, kdyby ty emoce, kdybychom je trošku udrželi na úzdě a ta čern, ten černobílý obrázek té situace nepřispívá k té rozumné analýze, já doufám, abychom, eh, doufám, že se nám podaří zanalizovat to racionálněji. Takže já vám děkuji eh, za eh, tu výměnu názoru. Aspoň jsem si myslela, že, že už jsme u konce výměny názoru. Já jenom jednu připomínku. Máte pravdu, není to černobílé, souhlasím. A proto si myslím, že bychom neměli spojovat dvě zcela odlišné otázky. Každá se musí řešit zvlášť prostřednictvím eh, příslušného orgánu. Ale teď tohle to vázat na nějakou jinou dohodu znamená, že ti lidé budou i eh, dále obětí nějaké jiné otázky. Takže tohle to převelme eh, těm, kteří za to mají rozhodnout. Je tady někdo z komise na stručné vyjádření? Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, že mi dáváte slovo. Já se pokusím být stručný, nebudu se tedy vracet jako k nějakým podrobným bodům této dohody, jen se pokusím uvést několik doplňujících údajů k těm jednotlivým příspěvkům. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Kopa, která odvedla, provedla určitou aktualizaci této dohody a vlastně ukázala na ty problémy, řekla nám, jaké jsou ty skutečné problémy, ty nejcitlivější a nejdůležitější problémy, které je potřeba řešit. První problém to jsou údaje. To znamená, abychom vlastně přes, měli přesné informace o obchodními toky mezi těmito územími a Evropskou unii. K tomuto tématu mohu říci, že údaje, které jsou k dispozici v Eurostatu, ty schválené oficiální údaje, se týkají pouze roku 2010. Pokud vás to zajímá, paní Kopa, tak jsme připravili a zpracovali různé tabulky, podrobné tabulky, které vám mohu předat na, po skončení schůze. aby vám to umožnilo udělat si, udělat si přesnější představu o těch obchodních eh, výměnách eh, s těmito územími, protože máte pravdu, když říkáte, že je to dnes velmi obtížný problém, je obtížné udělat si jasný přehled, jasný obrázek o situaci a skuteč, o skutečné dimenzi těch obchodních výměn. Nicméně jsme se snažili a pro, vyvinuli určité úsilí vzhledem k Izraeli na některých schůzích v rámci OECD byla, se vyvíjela snaha, abychom, aby Izrael byl nucený předkládat daleko podrobnější údaje za rok 2011. Tento problém by tedy mohl být vyřešen díky této akci vůči Izraeli, kde se vlastně požadují přesnější a konkrétnější údaje rozdělené do jednotlivých odvětví. Dále, pokud dovolíte, tak bych rád řekl pár slov o původu produktu, o osvědčení původu. K tomu i u tohoto bodu je v dohodě s Izraelí určitá doložka, která uvádí eh, uvádění tedy poštovního směrovacího čísla oblasti, ze které výrobky pocházejí, což je určitý důkaz který nám pomůže zjistit, jaký je původ. A to jsou vlastně ti zainteresovaní zúčastnění, kteří tedy budou tento údaj uvádět. Potom je zde určité technické opatření, které vám také mohu sdělit na konci schůze, protože kdybych to měl teď dopodrobna ten mechanismus vysvětloval, tak by to trvalo velmi dlouho, ale je to mechanismus, který zaručuje, že původ výrobku bude skutečně zohledňován a uváděn té navrhované dohodě, jak jsem již řekl, je určitá doložka o dočasném pozastavení preferencí v případě, že bude nějaké podezření nebo že bude skutečně prokázaný podvod v této oblasti. Ano, ano, pane předsedo, už se chýlím ke konci. Ještě bych se chtěl zmínit o jednom bodu, po schůzi, pokud chcete mít nějaké podrobnější technické informace, tak jsem vám zcela k dispozici. Děkuji. Vraťme se teď k bodu 27. Stav implementace Evropské strategie pro střední Asii. Lucie Andrikiene? K čemu? Ne, ne, tu, to, ta debata už je ukončena, ta už je opravdu ukončena. My jsme přešli na, rok, na bod 27, ne, určitě ne. Hmm, čili uh, implementace strategie pro střední Asii. Máme zpravodaje tady Nikolu Rinaldiho a jedná se o názor pro AFED. Zpráva z vlastní iniciativy. Eh, slovo má Nicolo Rinaldi, který už je mezi námi. Děkuji, pane předsedo, pokusím se být stručný. Nejprve bych chtěl konstatovat určitou věc z ekonomického a sociálního hlediska. Země Střední Asie, pět republik je to celkem, využívají systému obecných preferencí. S tím novým nařízením GSP, které komise připravuje a ke kterému se parlament má vyjádřit, se podíváme na to, zda těchto pět zemí na základě těchto nových kritérií bude nadále využívat tohoto systému. Což samozřejmě může mít dopady na naše obchodní vztahy. S jednou nebo se všemi těmito zeměmi. Těch pět republik Střední Asie v současné době nejsou součástí Evrops- eh, Mezinárodní obchodní organizace, kromě Kyrgyzstánu. Přístupová jednání Kazachstá, v Kazachstánu jsou, probíhají. Jsou tam ještě určité problémy s Ruskem a Běloruskem, zejména v celní oblasti, které je potřeba vyjádřit. KSP co se, jsou tam dvě hlavní hlediska vzhledem k našim obchodním vztahům, které nejsou nějak eh, obrovské do současné doby. 85 obchodu, obchodních výměn mezi Evropou a Střední Asií probíhá pouze mezi Evropskou unii a Kazachstánem. To procento obchodních výměn nebo obchodování mezi Evropou a Kazachstánem představuje 0,07 vzhledem k celkovému obchodu Evropské unie. Tedy 0,7 což představuje 85 našich výměn z oblasti Střední Asie. Takže z obchodního hlediska Střední Asie nadále představuje oblast, kterou bych kvalifikoval jakožto zanedbatelnou z obchodního hlediska. Nicméně v posledních letech ty obchodní výměny z evropské strany se zdvojnásobily a stále to, to tempo stále roste, dokonce ještě více než obchodování s Ruskem i když samozřejmě je to podstatně nižší než obchodování s, mm, mezi Čínou a Střední Asií. To jen, abych trošku z geopolitického hlediska tady toto upřesnil. Jedná se o vlastně pomezní oblast mezi Evropou a Ázií kde jsou určité vztahy s Evropou, bylo to součástí ruského car, carského režimu, potom Sovětského svazu, jsou tam tedy vztahy s Evropou. Uh, Kazachstán se snažil vstoupit do Rady Evropy, což je důležité ze symbolického hlediska. Účastní se také sportovních eh, soutěží Evropské unie, čili z geopolitického hlediska jsou to vlastně příhraniční oblasti s Evropskou unii, které jsou velmi důležité. OECD nedávno uveřejnila zprávu, kde jsou uvedeny tři kritické oblasti pro, v našich ekonomických vztazích mezi EU a Střední Asií a to je samozřejmě potřeba zohlednit. První záležitost málo investic v oblasti vzdělávání v těchto zemích. To není otázka, nepatří to do působnosti našeho výboru, ani strategie Evropské unie pro střední Asii, protože to jako, jakožto Evropané jsme poskytli určité prostředky finanční do této oblasti. Co se týká z ekonomického rozvoje, tak druhá věc je slab, jsou slabé, no, nízký počet malých a středních podniků. Zde my jako Evropané máme také určitou odpovědnost. Ze 120 milionů příspěvků, které poskytujeme této země, tak pouze 10 milionů z těch 720 Bohužel 10 milionů jsou na podporu malých a středních podniků. Třetí věc, a to je kritika ze strany OECD, se týká toho, že Evropská unie se soustředuje zejména na suroviny a na přírodní zdroje, tedy zdroje energií v rámci těch výměn se střední Asií. Soustředíme se možná trošku příliš na uh, pouze na právě tento aspekt obchodování. Obchodní vztahy možná dostatečně nez, nezohlednili kvalitu politických vztahů mezi země, EU a těmito zeměmi. Země jako Uzbekistán nebo Turkmenistán výrazně nezměnili svůj režim. Je to stále velmi tvrdý autoritativní režim. Třetí věc je kritika slabé regionální integrace a nízká malé spolupráce mezi těmito pěti zeměmi. 30 zdrojů, evropských zdrojů se přitom poskytuje na financování regionálních opatření. Ale to naráží na určitou logiku, která se těžko překonává, která je překážkou této spolupráci. Potřebujeme tedy zavést strukturovaný dialog. Nevládní organizace se domnívají, že tento dialog je čas, často spíše kakofonie, než aby šlo o nějaký opravdu strukturovaný eh, dialog kde jsou velice roztříštěné možnosti a kdežto my potřebujeme strukturovaný dialog o lidských právech, o správném řízení, technický dialog o vzdělávání, o životním prostředí, o ekonomickém rozvoji a základní dialog o energii a bezpečnosti je možná tedy potřeba vnést určitý řád do naší obchodní politiky, tak aby se to a také zohlednilo právě v tomto dialogu o jednotlivých oblastech. To jsou tedy hlavní údaje, o kterých jsem se chtěl zmínit. Zdůrazňuji to vzdělávání, školství, to je první věc, obchodní, vzdělávání v oblasti obchodu, marketingu, tak aby se malé a střední podniky mohly lépe rozvíjet. Druhá věc, to je rozvoj malých a středních podniků, ne pouze jakožto protože ekonomický rozvoj je hnacím motorem za, za politiky zaměstnanosti, ale aby ten obchod byl takový bohatší, aby to umožnilo demokratizovat obchod, aby to nebyl pouze obchod mezi velkými podniky nadnárodními společnostmi. Je tedy důležité rozšířit mandát Evropské investiční banky na střední Asii, dnes Evropská investiční banka se tím zabývá, ale pouze pokud jde o otázky energi, energetiky pro Moldavsko nebo Gruzie. Evropská investiční banka se zabývá také malými a středními podniky, takže bychom mohli rozšířit ten mandát na malé a střední podniky ze střední Asie. Třetí věc. Díky technické spolupráci bychom se měli pokusit pomoci těmto republikám, aby se mohli přiblížit v co nejkratší lhůtě ke Světové obchodní organizaci, což by jim vytvořilo příznivý právní rámec pro investice. A třetí, další aspekt, Evropská investiční banka by měla se zabývat také otázkou pozemku, už se o tom hovořilo. Země střední Asie se mohou stát velmi zajímavými produ- producenty Další důležité by bylo zjednodušit politiku udělování víz. Hovořil jsem o tom dnes ráno již u těch nových demokracií v severní Africe, ale víza pro občany z těchto zemí je stále velmi obtížné je získávat. Nejsou nějaké kategorie víz pro obchodníky, třeba pro podnikatele, zejména pro drobné podnikatele a to představuje překážku těm obchodním výměnám a setkávání. A na závěr protože jsem řekl, že by bylo vhodné reformovat, zracionalizovat a to by dialog, ten strukturovaný dialog mezi Evropskou unii a střední Asií a soustředit se na skutečný dialog, na ten jednotný dialog, který eh, se bude zabývat jednotlivými stránkami obchodního rozvoje. A další věc, těch pět bývalých eh, sovětských republik plus dvě země, Mongolsko a Afghánistán, tedy ty země Střední Asie. Mongolsko a Afghánistán kulturně, historicky částečně patří k této, k této oblasti. Takže z, z hlediska obchodní politiky bychom si měli alespoň položit otázku, zda tato opatření by se neměla rozšířit nejen na těch pět zemí, ale také na Mongolsko a Afghánistán. Děkuji. Děkuji a nyní eh, eh, David Martin z SND. A ještě bych připomenul, omlouvám se, Davide, že budeme mít eh, před sebou ještě briefing za zavřenými dveřmi. A myslím, alespoň půl hodiny to bude trvat. Takže vás poprosím o maximální slušnost. Pane předsedo, já vidím, že bojujeme s časem, takže to řeknu velmi stručně. Já budu uh, socialistický stínový zpravodaj k tomuto a uh, měli bychom to říci uh, upřímně. Středoazijský region pravděpodobně pro nás nebude významným obchodním partnerem ve srovnání s jinými. A je důležitý, pokud jde o energetiku a to je všechno. O to tam, to je, to je náš klíčový zájem. A vzhledem k tomu, doufám, že neuděláme eh, stejnou chybu eh, na střední Asii, eh, jako jsme udělali na Blízkém východě a v naše okolí zájmy nenadřadíme prosazování demokracie tam tež. Doufám, že vyjednávání budou o demokracii a lidských právech, že tam bude podmíněnost obchodních vztahů s těmi pěti stány, zejména pokud jde o GSP+. Pokud se kvalifikují na GSP+, tak není eh, důvod, aby nebyli eh, připuštěni do dalšího programu, ale musíme dát jasně najevo, jaká jsou pravidla GSP+, pokud jde o sociální standardy a tak dále. Jinak to privilegium nedostanou. Totež eh, platí ohledně pokroku v oblasti eh, správného řízení, eh, který je také eh, vázán na rozvojovou pomoc. Já to teď tady říkám všechno tak telegraficky vzhledem k času. Každopádně chci říci, tohle je oblast, se kterou bychom měli mít dobré vztahy, stejně jako s jakoukoliv jinou částí. Je důležité, aby Evropská unie se tam prosazovala, ale ne za každou cenu a cílem by mělo být prosazovat blahobyt tamních občanů v těch pěti zemích. Děkuji, pane předsedo. Já vám také děkuji, Kristiana Muscardini. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Jako cínová zpravodajka za EPP bych eh, řekla, že souhlasím eh, s Eh, řadou věcí, kterou uvedl Nicolo Rinaldi, které uvedl Nicolo Rinaldi. Snažíme se připomínat těm eh, to zemím eh, sociální povinnosti a lidská práva, která je třeba dodržovat. Ty též podmínky samozřejmě neplatí ve, všech těch zemích. Já jsem eh, byla eh, na eh, v mediálním fóru v Riazani před několika lety a bylo vidět, jaký je tam velký zájem o vytvoření informační kultury, která by byla přínosná pro dotyčné země i pro v okolní republiky. Takže musíme se k tomu postavit odhodlaně a nesmíme promeškat tuto příležitost, protože se jedná o obrovský trh, jsou na něm přírodní zdroje a le, musíme eh, využít té možnosti vytvářet tam kulturu eh, úcty k lidským právům a také vytvářet eh, schopnost kulturního rozvoje. Musíme si uvědomit, že jsou určité sociální okolnosti, které stěžují našim malým a středním podnikům se tam uchytit. Máme tady zase už určité výsledky dobré a víme, eh, že malé a střední podniky tam tehdy měly obtíže. Často ženy, ženy měly zásadní problém s uznáním, pokud náhodou tam přijeli jako šefové společnosti. Děkuji. A ještě eh, jako poslední řečník, prosím. Alespoň telegraficky. Evropská strategie pro střední Asii hovoří o tom, jak eh, jsou důležitá lidská práva, vláda zákona, správné řízení a demokratizace, správa zpráva věcí veřejných. A můžete eh, vyvojit závěr, že tady eh, žádný úspěšný pokrok nenastal. Nicméně dochází k hm, systematickému zneužívání lidských práv v těchto zemích. A pokud jde například o Kazachstán, tak já se velice silně domlívám, že tam zásadně eh, zneužívají lidská práva, demokratická práva, práva pracujících, systematicky se tam mučí vězni v celém Kazachstánu. Opoziční strany nemohou eh, se eh, právně ustavit, vzhledem k tomu, že nebo zákonně ustavit kvůli panující diktatuře. A velká stavka, která v Kazachstánu teď probíhá, a na to mě upozornila sesterská strana v Kazachstánu. 15 tisíc eh, pracovníků ropného průmyslu eh, eh, teď stávkuje, ale je brutálně byto policií, pořádkovou policií a armádou pokaždé, když protestují, tak narazí na zásadní odpor státu. Minulý týden eh, devět žen, které eh, stávkovalo, eh, stávkovali, bylo napadeno a, a muselo být hospitalizováno. Právník v odboru, kteří zorganizovali tuto stávku, už je ve vězení tři týdny a je obviněn z podněcování třídních konfliktů. Řada z těch obviněných už byla prolužena, nicméně zatýkání pořád probíhá. Prostě to jenom ukazuje, že v Kazachstánu, alespoň o tom můžu dobře mluvit, rozhodně není žádný pokrok v těchto otázkách klíčových. A to by, myslím, mělo být jasně dáno najevo v eh, stanovisku. Nikola Rinaldi, závěrečná poznámka do této debaty. V zásadě nemám a nic, co bych dodal, pane předsedo zohledňují veškeré připomínky. Dobrá, děkuji vám. A teď... Eh, um, okay. Let's move to point 29. Uh, teď eh, bod 29. Je tady eh, mezi námi Graham Watson. který ehm, předsedal eh, delegaci Evropského parlamentu do Indie. A my jsme ho tedy pozvali, aby nám eh, řekl o výsledcích navštěvy delegace, protože teď eh, řešíme obchodní dohodu s Indií, takže je důležité, abychom znali jeho názor. Vítám Gema Vocna. Pokud vím, tak eh, jste dostal se do zdíského stavu rukou královny. Takže vám blahopřeji a děkuji vám eh, ještě jednou za účast. Už ale nemáme mnoho času, protože jsme se hodně spozdili a tak vás poprosím o eh, maximální stručnost. jste eh, naším účastníkem. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám eh, za to, že jste mě sem pozvali. Jsem velice rád, že jsem se mohl přijít a eh, že s vámi budu moci pohovořit o stávajícím pokroku na cestě k volné zóně volného obchodu s Indií. Asi víte, že vzhledem k tomu, že Evropská unie a Indie mají sdílené hodnoty, tak tady nemáme žádné zásadní problémy, které by nás rozdělovaly. My jsme náš vztah povýšili na eh, úroveň v roce 2004. Podepsali jsme strategické partnerství, eh, které bylo ještě doladěno během dlouhých let a Indové vždycky zdůrazňovali eh, obchod, nebo spíše obchod než politické vztahy. Do určité míry oni neuznávají vývoj Evropské unie co by politického aktéra na světové eh, scéně. Pořád eh, na indické straně je tady tendence soustředit se na bilaterální vztahy. Když ocituji Taru, jednoho z jejich ministrů, eh, tak při nedávném interview Future aktivu řekl, myslím si, že je užitečnější hovořit s premiérem Cameronem, než nebo premiérem, nebo prezidentem Sarkozy, než s baronkou Ashtonovou. A to já si myslím, že vystihuje do značné míry jejich eh, myšlení. Ale věřím, že eh, se to mění. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a uznání zvýšených pravomocí Unie se eh, postoje v Indii mění a zdá se, že Indové chtějí spolupracovat v bezpečnosti a boji proti terorismu. A Například přispívají do námořní eh, síly Atalanta, eh, mnohem otevřeněji s námi hovoří o klimatických změnách, o obnovitelných zdrojích energie, eh, o vzdělávání a inovacích a o rozvoji. A tímto se vlastně naplňuje prakticky náš vztah s Indií. Je trošku problém ve strukturovaný dialog. Nový indický parlament který nastoupil eh, v roce 2009, zatím navzdory opakovaným slibům eh, nevytvořil formální delegaci pro vztah s Evropským parlamentem. Nicméně eh, se nám daří jednat s poslanci z obou indických sněmoven na jiných fórech. Vím, že předseda Buzek tlačí předsedkyni Loksaby, paní Kumar, aby eh, s ním jednala. Byla tady pozitivní eh, reakce zatím, ale nic se ve skutečnosti nestalo. Eh, My jsme na navštěvě delegace navštívili Dili, Patnu a Bombaj. Nastav, setkali jsme se s nestátními organizacemi, odbory, výbory v obou sněmovnách a, a řadu dalších lidí, kteří, které zajímají různé otázky. Zarazilo nás, eh, jak málo informací Indové mají o vyjednáváních. Ten rozdíl mezi mm, naším parlamentem a Loxabou je, že my musíme o jakékoliv navrhované zóně volného obchodu eh, hlasovat, zatímco oni jsou pouze konzultováni a většina informací, které jejich nestátní organizace a Eh, odbory dostávají, jsou z evropské strany a ne z jejich vlastní strany. To samozřejmě eh, příliš tedy nepomáhá. A eh, odbory, které samozřejmě zastupují jenom velice málo lidských pracovníků, protože je tam minimální formální organizace a nestátní organizace, vyslovili uh, značnou obavu z odporu vůči eh, zóně volného obchodu eh, s Evropskou unii. My jsme se snažili eh, rozptýlit ten jejich strach, poukazovali jsme na určité přínosy. Nicméně měl bych zdůraznit názor parlamentu přijatý v usnesení v roce 2009 a potom v květnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že budujeme globální ekonomiku, tak bychom se také měli snažit o globální eh, společenskou smlouvu a tato eh, sněmovna nechce žádnou dohodu, eh, která nebude mít kapitolu o trvalé udržitelném rozvoji a nezohledňuje obavy vyjadřované na obou stranách. Nicméně my jsme se dohodli, že eh, něco by mohlo eh, být opravdu velice politicky přínosné, eh, mohlo by to být vzájemně přínosné a může být dosaženo velkého politického průlomu, který nám umožní tedy vytvořit příslušné, položné, položit příslušné základy. Bohužel naše jednání nejde tak rychle, jak naši vyjednávači by si přáli ale eh, rámcovou dohodu eh, se nám doufejme podaří eh, dojednat alespoň do konce roku, tak aby se ta věc dala a projednat na summitu EU-Indie v nejbližší budoucnosti. Děkuji, Grahame, za zprávu z vaší návštěvy a výklad situace. Jsou k tomu nějaké dotazy, připomínky? David Martin, SAD. Dvě stručné věci. Určité informace z komise eh, naznačují, že jsou ta jednání velice dlouhá a Indové mají pocit, že do konce roku tedy že ta jednání nemusí být dokončena do konce roku, že může klidně pokračovat do roku 2012. A druhá otázka, jaký pocit máte, co se týče Indů, takzvaný mod 4, eh, kolega Rinaldi stručná otázka na Grahama. V té naší oblasti je několik kontroverzních témat v této dohodě. My se k tomu ještě budeme vracet. A pro některé z nás je to automobilový průmysl, pro jiné to, o čem tady hovořil Martin, a to je přístup k lékům, duševní vlastnictví, e Eh, dětská práce pro někoho jiného a tak dále. Seznamenal jste během své návštěvy Indie nějaké téma, které je zvlášť jaksi předmětem um, eh, eh, problémů ze strany, z indické strany? Další otázky? Já mám taky jednu. Máme informace o tom, že je tu velmi silný odpor v Indii co se týče přístupu na eh, evropských vozů na trh a také co se týče státních zakázek a co se týče evropských zeměpisných údajů. Máte pocit, že tento odpor bude eh, moci být překonaný nějak v, této, v rámci tedy této dohody mezi oběma stranami? problém, který všichni máme, je jak si zjistit, o čem přesně se eh, jedná v rámci těch eh, schůzek, o nichž dostáváme pouze obsah. Eh, pro indickou stranu existují veliké příležitosti, Oni mají velmi malý podíl evropského trhu, čili to je veliká příležitost pro ně zvětšit tento svůj podíl na evropském trhu. Co se týče udržitelnosti rozhovorů, abych hm, to řekl poctivě, eh, již eh, tam vznikly dobré osobní vztahy. Pan Šáma například bude záležet na tom, jak dlouho zůstane ve funkci. To bude mít eh, samozřejmě na to vliv. Další věc, jak se nám jeví, a potenciálně může mít vliv na indické straně, že kdyby byla e, příležitost uzavřít tuto dohodu, pak by to vypadalo, že dohoda z Doha by tady e, byla rozšířena o jaksi další fázi, ale při stávající fázi kola z Doha, tak se domnívám, že jak si, si tam velkou přidanou hodnotu neočekávají. Abych odpověděl eh, eh, na otázku Mod Ano, to si myslím, že je pro ně velice důležité. Nevím, do jaké míry eh, vyjednavači za komisi toto zdůrazňují. Máme určité obavy, co se týče některých členských států. Existují specifické obavy generická léčiva, třeba patří mezi ně, ale my a vaši poslanci jsme ujišťováni komis, vyjednavači, že mm, jaksi se nadále nedů, nezdůrazňují příliš témata, která jsou předmětem velkého konfliktu. A Překvapivě, podle mého názoru, například zemědělské produkty jsou téma, které podle mého názoru nemají veliký dopad na zemědělský trh. Je tomu tak, že indický trh roste tak rychle v některých komoditách, že se jeví, že tam vzniká prostor pro evropské výrobce, a pro takové, takové to agresivnější odvětví evropského i indického, eh, indické a evropské produkt, výrobce. Eh, samozřejmě třeba znáte zájmy eh, výrobců skotské whisky, a, a máme určité další tlaky, třeba pan Renaldo taky jistě zná ty tlaky v oblasti automobilového průmyslu. Nicméně existuje, myslím, jisté uznání v, v zasvěcených kruzích, že by mohlo být pro obě strany užitečné uzavřít tu dohodu, že, bycho, že by to mohlo být prohloubením našich vztahů a byla by to další příležitost pro Indii rozšířit a posílit svou ekonomiku. A proto zůstávám optimistou, co se týče možnosti dosažení dohody, i kdyby to mělo trvat trošičku déle, než jsme původně očekávali. Děkuji panu Vocnovi eh, za jeho vystoupení v našem výboru. Jste vždy vítaný, určitě se nevidíme naposledy, takže děkujeme. Tím přistupujeme konečně k bodu 30, což je neveřejná